Prochorujeme Děkuji. A začínáme hlasovat. Máme zde zprávu kolegy Artuise. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Na ní to zpráva kolegy Kaspareho. Opět hlasujeme jmenovitě. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Dále je to zpráva kolegy Ujhéliho. Opětovně hlasujeme jmenovitě, hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Zpráva kolegyně Anderson. 96. Aha, zvedněte prosím ruce pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 96. Hlasujeme jmenovitě. Končím hlasování. Takže byl to návrh 95, 95, říká pan předseda. Jmenovité hlasování, končím hlasování. že údajně zde byl trošku problém a právě proto to ještě jednou zopakujeme, milí kolegové, byly tam nějaké problémy u tohoto, návodu, u tohoto návrhu, takže je to návrh 95, jmenovité hlasování. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. To znamená, že první čtení v Evropském parlamentu bylo tímto dokončeno. Zpráva další kolegy Lundgrena. 41. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. To znamená, že první čtení v Evropském parlamentu bylo tímto dokončeno. Dále zpráva kolegyně Groste. Jde o rozhodnutí výboru ITRE ohledně zahájení jednání na základě zprávy paní Grosted, která se týká zřízení programu rozvoje evropského obraného průmyslu. Chtěl by někdo vystoupit na podporu tohoto rozhodnutí výboru ohledně zahájení jednání? Pan Butikhofer má slovo. Bude vystupovat proti tomuto návrhu. Máte dvě minuty. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo, velice stručně. Jsme toho názoru, že je třeba učinit toto rozhodnutí, protože je pro nás obecně velmi důležité. Jsme proto, abychom my, Evropané, dělali více společně pro naši společnou bezpečnost. A to zahrnuje úzkou spolupráci v oblasti bezpečnostního braného průmyslu. Ale to, o čem zde rozhodujeme, to je promeškaná příležitost. 178 systémů obraných v Evropě nezredukujeme a také nezredukujeme vnitrostátní výdaje na obranu. Efektivita 15% se tímto nezvýší. To znamená, že ty proklamované cíle nebude možné dosáhnout. Proto tento návrh kritizujeme. Nepotřebujeme více peněz pro zbrojení, ale potřebujeme zde větší účinnost. Nepotřebujeme Eh, navýšení kapacit, to vede jenom k dalšímu vývozu zbrojního průmyslu. Děkuji. Pane Bytykofre, vy jste se vyjádřil proti a paní Grostet se hlásí o slovo, chce se vyjádřit pro rozhodnutí. Prosím. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. 21. února výbor ITRE velkou většinou schválila, schválil mou zprávu ohledně tohoto programu průmyslového, jakož i mandát k diskuzi, k jednání. Právě proto bych chtěla, abyste podpořili a potvrdili toto rozhodnutí ohledně meziinstitucionální jednání. Toto nařízení by mělo podpořit industriální spolupráci v Evropě, tak abychom byli konkurenceschopnější v jednotlivých našich odvětví a abychom podporovali inovace, čili jde o rozvoj naší industriální průmyslové báze, technologické báze v Evropě a abychom zabránili duplikacím, které jsou nákladné. Naši občané chtějí, abychom jednali v oblasti jejich bezpečnosti a právě proto nastal čas, abychom zlepšili spolupráci na evropské úrovni, reagovali na jejich očekávání v tomto mezinárodním kontextu, který je nestabilní. Toto nařízení, které by mělo 1. ledna 2019 vstoupit v platnost, znamená, že bychom měli opravdu skutečně i do rozpočtu pro rok 2019 zahrnout tyto položky. Proto vás prosím o podporu těchto jednání, abychom mohli s těmato jednáními začít. Děkuji vám. Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme za oba dva návrhy a nyní budeme hlasovat o tomto návrhu. Budeme hlasovat jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. To znamená, že výbor může zahájit jednání okamžitě. A nyní je to zpráva kolegyně Forenzy a kolegyně Bjork. Čtenáctka původního textu. Zvedněte prosím ruce pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Chcete to ověřit? Dobře, ověříme elektronicky. Jde o návrh číslo, je to odstavec 14. Končím hlasování. Přijato. Velkou většinou. Úvodní ustanovení původního textu AE. Prosím, kdo je pro, proti? Zdrželi se? Elektronicky to ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení AL původního textu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Chcete to ověřit? Dobře, ověříme. Ověříme toto úvodní ustanovení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. S velkou většinou. A nyní jmenovité hlasování o celém pozměněném textu. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. A nyní zpráva kolegyně Dufrída. Hlasujeme o celém textu jmenovitě. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. A nyní je to zpráva kolegyně Valina. Jednička k odstavci číslo čtyři. 76 poslanců předložilo tento návrh, hlasujeme jmenovitě, můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní hlasujeme jmenovitě o celém pozměněném textu. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Takže tím jsme skončili hlasování. Děkuji vám za pozornost, za účast. Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové, nyní se dostaneme k vysvětlování hlasování. A začínáme eh,